Pan předseda přichází. Darf si bitten Prosím pěkně, posaďte se. Eh, prohlašuji zasedání plenární ukončené 20. listopadu za znovu zahájené. Zápis a přijaté texty zasedání od 24. listopadu jsou k dispozici. Máte proti tomu nějaké námitky?